Vážení kolegové, dámy a pánové, rádi bychom zahájili schůzi. Buďte tak laskavi a zaujměte svá místa. Přistoupíme tedy k druhé části naší schůze, kterou jsme zahájili včera. A přecházíme k tématu v rámci vztahu č- eh, bodu číslo 13. Hospodářské a obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Mexikem. Nejprve mi dovolte, abych zde uvítal jeho excelenci velvyslance Mexika při Evropské unii pa, pana Jose Gomez, který byl nedávno do této funkce jmenován. Měl jsem už tu čest se s ním nedávno sejít. A pan velvyslanec přijal naše Eh, pozvání, aby jsem přišel a pohovořil s námi o hospodářských a obchodních vztazích mezi Evropskou unii a Mexikem. Pravděpodobně si vzpomenete, že eh, Mexiko projevilo zájem, aby se eh, modernizovala dohoda globální dohoda o partnerství a obchodu, která vlastně je v rámci dohody o volném obchodu, která vstoupila v platnost v říjnu roku 2010, tedy ta část, která se týká zboží a pokud je o služby, pak to bylo v roce 2001. Pokud jde o eventuální modernizaci této dohody, už se uskutečnilo několik schůzí na technické úrovni aby se posoudily možnosti modernizace dohody a to po zasedání výboru, které se uskutečnilo loni v červenci. Existuje politická vůle situaci řešit. A modernizovat právní rámec našich obchodních vztahů s Mexikem. Samozřejmě musí být jasné, že modernizace přinese přidanou hodnotu porovnání se současnou situací. A také eh, monitorovací skupina pro Mexiko sledovala všechny tyto diskuse a výbor INTA přijal otázku k ústnímu zodpovězení pro komisi v této záležitosti, kterou schválilo plenární zasedání tohoto parlamentu v lednu roku 2014. Parlament eh, projevil eh, pozitivní názor ohledně modernizace této dohody ale zároveň poukázal na to, že ambice musí odpovídat nové generaci obchodních dohod, které Evropská unie eh, v současné době sjednává. A jak už je tomu po několik posledních let, konkrétně eh, s Jižní Koreou, Kolumbií, Peru a podobně. Dovolte mi tedy, abych dal slovo panu velvyslanci Gomesovi. Vážený pane velvyslanče, vítáme vás, děkujeme, že jste se sem dostavil a máte slovo. Ja. Señor presidente, buenos días. Pane předsedo, krásný dobrý den. Vážení členové eh, výboru, ve jménu eh, Mexika vám velice děkuji, zejména jmenovitě vám, panu před, pane předsedo, za to, eh, že mám možnost mezi vás přijít. Už jsem s vámi měl příležitost hovořit a mi toto pozvání předložil, abych s vámi mohl hovořit o tom, kde se nachází Mexiko nyní. Eh, rád bych poukázal také mm, na současné problémy, ukázal vám fotografie mé země v kontextu procesu modernizace, o které jste se právě zmínil. Mexická vláda, pane předsedo a vážení členové parlamentu, eh, přijala návrh eh, pánů předsedů Van Rompoje a Barosa, aby se zahájil proces modernizace globální dohody zejména v, obchodě, eh, v oblasti obchodu. Eh, prezident eh, okamžitě akceptoval tento návrh, který souvisí Především s tím, že Mexiko v posledních 15-20 letech vstoupilo do transformačního procesu, který je velice intenzivní, týká se to ekonomiky i politiky a ten vývoj a nástroje, které k tomu můžeme použít, eh, zatím nejsou dostatečně efektivní, abychom mohli tento proces intenzivně rozvíjet. Rád bych mm, nyní velice rychle popsal eh, současnou situaci Mexika a možná závěrem bych si dovolil komentovat eh, určité obchodní aspekty. Jak velice dobře víte, protože vy znáte mou zemi velice dobře, především v 80. a 90. letech eh, zahájilo Mexiko transformační etapu hospodářského odvětví, nejintenzivnější eh, za celou dobu existence Mexika. A zahájila se, zahájilo se budování systému ekonomického svizí veřejného financování a monetární reformy. A během let e, tyto kroky zaručily, že Mexiko dnes a vlastně už drahnou dobu má makroekonomický systém, který je velmi silný, Máme veřejné financování, rovněž velice intenzivní, stejně tak jako fiskální systém stabilizovaný a důsledkem toho je, že v oblasti veřejných financí v makroekonomickém ohledu už řadu let Mexiko přestalo o tom debatovat politicky. V Mexiku už celou řadu let politické síly mé země uh, Mm, se snaží využívat eh, veřejných financí, ale snaží se také stabilizovat mikro, e, makroekonomický rámec a stal se součástí politiky státu, to znamená nezávisle na politickém a ideologickém profilu jednotlivých stran v Mexickém kongresu se Ročně v rámci tvoření finanční legislativy se e, tyto kroky uskutečňují. A to nám všechno umožnilo samozřejmě mm, překonat hospodářské krizi nedávné velice solidně a velice klidně. V roce 2009 mexická ekonomika měla tedy e, určitý dramatický pokles, ale zároveň došlo k ohromnému vzestupu právě proto, že byly tak stabilizovány ty aspekty, o kterých jsem hovořil. Vážený pane předsedo, vážení členové parlamentu, vážení členové tohoto výboru. Je to hospodářský růst, hospodářský rozvoj a e, stále více se kvalifikující administrativa a vývoj politických svět přispěla k tomu, že vývoj hospodářského růstu zlepšuje svou produktivitu, konkurenceschopnost a inovaci, abychom dosáhli takové produktivity hospodářského růstu, které by nám zaručily trvale udržitelný růst. Potřebovali jsme vstoupit do velice intenzivního procesu modernizace institucí a rovněž strukturálních reform. Velice snadno to zní, ale vy to velice dobře víte. Je to velice komplexní a obtížný proces s takovou zemí, jako je Mexiko. Jsme velikou zemí, máme 120 milionů obyvatel eh, a jsme jednou z největších ekonomik světa. Eh, jsme největšími exportéry světa, jsme největšími dovozci světa. A eh, Pan prezident Peňaněto a jeho administrativa pracovala na konstrukci toho, co se, jamalo, eh, co se jmenovalo akt, no, akce pro Mexiko, což je proces, eh, který sjednocuje veškeré politické síly, které jsou zastoupeny v Mexickém kongresu a prostřednictvím eh, nich došlo k dohodě na cílech kterých bylo třeba dosáhnout proto, aby Mexiko mohlo skutečně zajistit finanční stabilitu a rovněž i finanční stabilitu pro trvale udržitelný rozvoj eh, s stále stoupající produktivitou a konkurenceschopností. A proto bylo třeba vytvořit program, velikou dohodu eh, napříč veškerými politickými, sociálními a hospodářskými oblastmi mé země. A tímto způsobem se dohodly politické eh, síly na pěti velkých cílech. První je Mexiko v míru Mexiko, kde všichni Mexičané a veškeré sociální i hospodářské aktivity mohou být rozvíjeny v rámci právního státu a v rámci zákona. Druhým velkým cílem bylo, aby všichni Mexičané a jejich děti měli přístup nejenom ke univerzálnímu vzdělání, to nyní existuje, ale především, a to je ještě důležitý, důležitější, přístup k vzdělání nejvyšší kvality. Za třetí, Eh, nemůžeme eh, se snažit být nejmodernějším státem, budeme-li mít společnost, eh, kde jsou rozdíly. Mexiko nemůže mít různé úrovně Mexičanů. Všichni Mexičané musí mít přístup ke stejným příležitostem a především také k užitku z hospodářského růstu a produktivity a musí mít také kapacitu přispívat k tomuto hospodářskému růstu. A tak, jak už jsem se o tom zmínil, cíl číslo čtyři. Nemohli bychom dosáhnout naše cíle, kdybychom neusilovali o perspektivní a vzkvétající Mexiko, abychom dosahovali takových výsledků, které by měly být přerozdělovány rovným dílem mezi těch 120 milionů Mexičanů. A ne, nejenom, že na 120 milionů Mexičanů, ale věkový průměr mexické společnosti je 26 let. Máme velice mladou, slibnou společnost s perspektivou přispívat k hospodářskému růstu Mexika enormním způsobem a také s velikými ambicemi. A pátým cílem, který je obsahem tohoto paktu pro Mexiko, je aby na základě velikosti, dimenze a kapacity Mexika jako státu z hlediska naší institu- institucionální kapacity a naší prezence na globální úrovni, musíme akceptovat, že společně s e, rozměrem velikostí je třeba také chopit se odpovědnosti. A úroveň vývoje hospodářství nás musí vést k, hot, k odpovědnosti na globální úrovni, což znamená, že Mexiko se účastní eh, s touto ideou odpovědnosti na velkých globálních výzvách. Možná nejlepší formou, jak to popsat, je říci, že my chápeme velice dobře, že eh, prosperita Mexika závisí na prosperitě ostatních a nelze vytvářet eh, prosperitu perspektivy a prosperitu ve váku v tomto globálním světě, globální ekonomiky propojené. Prosperita jednoho musí být také eh, prospíváním pro druhého. A eh, to jsou otázky, kterými se především zaobírá váš výbor pro zahraniční obchod. Tady jde o prospívání všech rovným dílem. A na, abychom mohli docílit těchto, splnění těchto úloh, Shodlo se Mexiko na velice ambiciozním balíčku, které se jamají, eh, jmenují strukturální reformy. Znamená to skutečně velikou transformaci. A tak během roku a jednoho měsíce Mexický kongres schválil prac, reformu pracovního práva, eh, reformu v oblasti vzdělávání, reformu v oblasti telekomunikací, reformu ve fiskální politice, eh, finanční reformu, reformu reformu hospodářských kompetencí, politicko-volební reformu a energetickou reformu. A e, v příštích týdnech bude předloženo Mexickému kongre- bude předložena Mexickému kongresu další reforma týkající se aqua politiky. Jak můžete vidět, jsou to eh, reformy číslo jedna, vynikající, které jdou napříč hospodářským i sociálním životem Mexika a které se artikulují jedna jako druhá, takže jedna vlastně prospívá té, která následuje. Takovým způsobem, že všechny tyto reformy na závěr, když je uvidíte v jejich eh, celku, posilují exponenciální formou kapacitu Mexika vytvořit to, o čem jsem se zmínil na počátku. Hospodářský rozvoj založený na inovacích, na konkurenceschopnosti a na produktivitě. Pane předsedo, Mexiko dnes vyváží 60 veškerého exportu Latinské Ameriky. Obchod Mexika je větší než obchod celé Latinské Ameriky jako celku. Vyvážíme do USA miliardu dolarů, za hodnotě miliardy dolarů denně a více než 80% našeho vývozu tvoří vývoz, um, uh, jak se el crecimiento económico de México. Rukodielnou výrobu. V Mexiku uh, růst uh, kapacity, výrobní kapacity naší země, která je, jak víte, zemí, která docílila růstu uh, na hlavu co, a jako kupní síly um, velké částky dolarů jsme tedy zemí, která je stále ještě charakterem označována za eh, rozvojovou zemi, ale skutečně na té první příčce dosahujeme uh, Eh, veliké eh, dobré úrovně v globálním aspektu, jak jako vývozce, tak jako dovozce zboží z USA. Na druhé straně vyvážíme v globálním ohledu, jsme prvním vývozcem například televizí s moderními obrazovkami a s plasmou tedy a Rovněž v globálním ohledu jsme vynikající v no. Eh, grandes cantidades. astronautice a zároveň eh, kapitál ročně o 30 posledních pět let, což je v souladu s kapacitou, s technologickou a inovační kapacitou, která již v Mexiku existuje i co do lidských zdrojů, které máme, které mají vysokou kvalitu a jsme země, které eh, má největší počet inženýrů na světové výrobně. Máme 120 tisíc nových inženýrů ročně, kteří opouštějí univerzity. A závěrem bych rád konstatoval, pane předsedo, že v rámci tohoto hospodářského růstu v Mexiku ten koláč, chcete abych to tak označil, se dokončil, naplnil. A v tomto růstu tohoto koláče, zejména v oblasti dovozu, toho, co se může prodávat nám, je velké množství a je to v souladu s procesem diverzifikací našich obchodních vztahů, které ve své velké většině e, stále se odvíjí se spojenými státy, ale stále více se orientujeme také na jiné oblasti a vždycky a stále kupujeme více z jiných oblastí. A e, v dovozu došlo k velice rychlé diverzifikaci. Chci říci, že v této diverzifikaci byl to především dovoz a objevování nového prostoru pro dovoz do Mex- Mexika se velice rozšířily naše obchodní vztahy s Ázií, zatímco Evropa nezvýšila vývoz zboží do Mexika a tudíž nemohla mít užitek, chcete-li, z tohoto rozšiřování toho mexického koláče. Pro, eh, měli z toho užitek Čína, Japonsko, Korea a obecně prostě eh, země z Ázie. Toto všechno ukazuje stále více, že modernizace naší obchodní dohody má veškerý smysl, má, má smysl celého světa, je velice důležité, ale jak tady poukázala na to již celá e, řada našich partnerů, jak v multilaterální úrovni, tak na bilaterální úrovni, e, velice Eh, rádi jsme přijali návrh prezidenta Van Roje a předsedy Barosa a proto chce s vámi, chceme s vámi spolupracovat s nejvyšším zájmem i s vaším výrobe, výborem, abychom mohli pokračovat v tomto procesu. Ještě jednou mi dovolte, abych vám poděkoval za tuto příležitost a samozřejmě jsem k vaší dispozici, abych odpověděl na vaše otázky. Eh, Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Tento dokument byl rozdán a přinesl nám nám ho velvyslanec Mexika, Mex, eh, strukturální reformy v Mexiku a hovoří se tam o tom, o čem se zmiňoval eh, náš host, včetně energetiky a telekomunikací. Eh, nejprve členové stále monitorovací skupiny pro Mexiko budou mít slovo zejména George Kutaš, Děkuji, pane předsedo. Především, pane velvyslanče, vítám vás na zasedání našeho výboru. Vaše odhodlání ukazuje, že Mexiko je připraveno zahájit tato jednání. Jak vy víte, já jsem jedním z těch, kdo podporují modernizaci této dohody, proto jsem velice rád, že diskuse eh, se eh, eh, rozvíjí dobře a Evropská unie a Mexiko se minulý týden rozhodli, že začnou zkoumat, jak moc by se to dalo rozšířit. A měla by být k tomu také zpráva. Evropská komise také zahájila svoji hodnotící zprávu o obchodních pilířích jako součást ex ante posouzení. A doufám, že vyjednavací mandát bude možné předložit na, roku, na začátku roku 2015. Dále, protože nejspíše bude hodně kolegů, kteří budou mít dotazy. Rád bych položil pouze dva dotazy, které pro moji skupinu jsou důležité. Za prvé, Rád bych se vás zeptal na kapitolu o udržitelném rozvoji, protože si myslím, že to je důležitý zcela základní prvek dnešních obchodních dohod. Rád bych se vás zeptal, zda Mexiko bude ochotno vyjednat i zahrnutí kapitoly o udržitelném rozvoji, včetně doložky o e, lidských právech, včetně konkrétného závadného e, mechanismu pro realizaci. A další věc se týká mechanismu ISDS, Víte, že i dnes Evropa jedná eh, TTIP, dojednává TTIP eh, se Spojenými státy a ve Evropském parlamentu se vede velká rozprava o tom, za mechanismus ISDS, ISDS by měl být zahrnut. Proto bych rád věděl, jaká je stanovisko Mexika v tomto ohledu. Děkuji. Dále bude na straně eh, na, řadě představit EPP. Děkuji mnohokrát. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala za to, že pan velvyslanec mezi nás přišel. Přeji vám všechno nejlepší do hodně úspěchu do vaší funkce. Eh, Uplynul už rok od samitu v Santiago de Chile, kde se hovořilo o nutnosti aktualizaci obchodní smlouvy mezi Evropskou unii a Mexikem. Musím říci, že mě velice těší eh, vidět, že Komise nedávno předložila hodnotící studii týkající se aktualizace této dohody a obě strany minulý týden zahájily přípravná jednání. Došlo k různé výměně názorů a k různým schůzkám i během plenárního zasedání ve Štrasburku a bylo vidět, jak všichni usilují o absolu- o totální revizi této dohody. Možná, že by pan velvyslanec nás mohl informovat o detailech eh, těchto jednání. A potom mám ještě jednu otázku související s ochranou investic. Jak pan velvyslanec ví, té obě strany jsou si zajedno, že dohoda by měla zabezpečit vysoký stupeň ochrany investic, včetně mechanismu řešit Eh, problémy v této oblasti. Mě by zajímalo, jaký je postoj Mexika k této otázce. chce začlenit eh, mm, tuto ochranu investic v maximální transparentnosti a právní jistotě do dohody. Další je téma energie. Víme, jaký význam by mělo začlenění uh, specifických detailů eh, do mm, dohody týkající se tedy energetiky. A pak by mě zajímalo, eh, jak to tedy vypadá eh, s touto kapitolou. Děkuji. Děkuji a dále. Nevidím tady dalšího stínového zpravodaje, ale Emma McClarkin za ECR. Děkuji. Pane eh, předsedo, já jsem si přesedla, abych eh, na vás viděla. Eh, je mi velkým potěšením, že slyšíme, jaké máte ambiciozní plány a že už došlo k velkému pokroku. Určitě máte potenciál, abyste byli významným ekonomickým hláčem v budoucnosti. Já jsem se sešla s předchozím velvyslancem eh, nebo velvyslankyní a hovořili jsme o vztazích mezi Evropskou unii a Mexikem a politické vůli. A zdá se, že opravdu politická elita je za eh, upevňováním vztahu k nám, k EU. Tam se zdá, je tomu skutečně skutečně tak. Dále s Amerikou probíhají jednání TTIP a vím, že Mexiko by se rádo k tomu připojilo. A na začátku tohoto týdne eh, jsme odslyšeli od hlavního vyjednávače, eh, že eh, se o tom zatím nehovořilo formálně, ale jednotlivě o tom hovořili partneři mezi sebou. Proto by mě zajímalo, zda by vás to zajímalo, zda byste si mysleli, že je možné, aby byla vytvořena taková obchodní zóna v rámci Severního Atlantiku. Děkuji a dále za GUE Helmut, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také panu velvyslanci poděkovat za to, že přišel, aby nás informoval o současné situaci a o tom, jak se připravuje nová fáze ekonomických a obchodních vztahů mezi Evropskou unii a Mexikem. I naše skupina si myslí, že 20 let po vzniku nafty a více než 10 eh, let po uzavření dohody mezi Evropskou unii a Mexikou je čas, abychom inventarizovali situaci, posoudili dopad, jaká poučení je třeba vyvojit z tohoto desetiletí komplexní ekonomické spolupráce ku prospěchu občanů na obou stranách, tedy Evropské unie i Mexika. Včera jsme eh, tady měli velice zajímavou a podrobnou diskusi o otázkách eh, lidských práv v souvislosti s mezinárodními investičními a obchodními eh, dohodami. Měli jsme tady experta z Cambridgeské univerzity. A zcela jasně eh, existuje požadavek, aby se zařadili do obchodních dohod i lidská práva a do mezinárodních smluv. A tím přicházím k otázce. Samozřejmě, že si plně uvědomujeme, jaké problémy a výzvy řeší mexická ekonomika. To samozřejmě platí i o ekonomikách eh, států Evropské unie v době krize. A mm, eh, myslíte si, že bychom si měli vyvarovat toho, abychom snižovali lidské, vnit, lidskoprávní, ekonomické, pracovně právní standardy. Asi se shodneme, že by se to nemělo snižovat. A Myslíte si na základě zkušeností, že opravdu je důležité, aby se na obou stranách tyto standardy zvyšovaly? a to i v souvislosti se zkušenostmi s naftou, protože smlouva eh, nafta existuje už 20 let, ale také jsou tam možná tím um, způsobeny jisté ztráty, protože mají co dělat s velikým partnerem, jakým jsou Spojené státy americká. Tady se jedná o hospodářské partnerství a spolupráci s takovýmto partnerem. Proto se vracím k lidským právům a ptám se, zda by vás zajímalo um, udrže, mít i um, hlavu kapitolu o udržitelnosti v revidované eh, dohodě na základě toho, co už je například v našich dohodách s Kolumbiou a s Peru nebo s Jižní Koreou. Druhá otázka. Dostávám se k investicím. A my jsme tady v parlamentu přijali nařízení, aby se zabránilo praní špinavých peněz. Víme, že, 8, že 80 e, tisíc lidí už zahynuli rukami drogové mafie. Je tady přímo válka s, tím, s touto mafií a ptám se, zda tady existuje nebezpečí, že prostřednictvím finančních nařízení nařízení by peníze mohly pocházet z této části mexického biznisu v uvozovkách na evropský trh, což by porušovalo naše vnitřní nařízení. Čili vidíte možnost, aby tady byly konkrétní specifické nařízení, abyste byli schopni bo, eh, aktivně a úspěšně bojovat proti tomu eh, nelegálnímu biznisu. Můžete to prosím zkrátit. Třetí otázka. Vzhledem k tomu, že 60 eh, eh, eh, obchodu mezi podniky na základě minulého ředitele Pascala Alamy ze, mm, ze Světové obchodní organizace. A vzhledem k tomu, že tedy značná část obchodu se veze, vede i takovým způsobem, že je tady snaha vyhýbat se placení daním, dokonce snaha o daňové úniky. A co zase chcete dělat v tomto směru, aby se to nestávalo v obchodních stazích s Evropskou unii? A nakonec pan Martin za eh, socialisty ne. Komisi tady máme, tak kdo se vyjádří za komisi? Máte slovo? Ať už je do pan Jorgensen. Dobrý, děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu velvyslanci za velmi zajímavou prezentaci. S velkým zájmem v generálním ředitelství eh, Komise pro obchod eh, sledujeme vývoj v Mexiku, eh, pokud jde o Ameriko, o rozvojový fond a také dopad, který to mělo na obchodní politiku Mexika. To znamená, že za komisi mohu říci, že vítáme návrh eh, pana mexického prezidenta, podle kterého by se tedy měla, měla provést analýza, jak by se mohla eh, modernizovat dohoda s EU. Eh, této analýze jsme pokročili. Eh, měli jsme dvě zasedání podporné skupiny pro obchod a investice. Zabývali jsme se všemi otázkami, které obě strany eh, předložily. Je to dlouhý seznam eh, problémů, ať už se eh, jedná o přístup na trh pro zemědělské produkty, služby, investice, investice do energetiky, práva duševního vlastnictví, veřejné zakázky, konkurence, hospodářská soutěž a mimo jiné i udržitelný vývoj, udržitelný rozvoj. Eh, naše hodnocení té podporné skupiny je takové, že ta práce byla velmi užitečná, konstruktivní, eh, byly to dobré diskuze a obě strany braly eh, jednání velmi vážně. Výsledkem je to, a byla o tom řeč, že jsme se rozhodli, že budeme i pokračovat v té analytické fázi, a to jak na straně naší, tak na straně Mexika a rozhodli jsme se, že tedy začneme eh, pracovat na eh, zprávě o společné vizi eh, Víte, že to komise dělá vždycky, pokud jde o analýzu možností, jestli tedy není eh, možno eh, zahájit jednání o volném obchodu s dotyčným eh, partnerem. Kromě toho jsme o tom informovali členské státy a dostalo se nám podpory od členských států v tom smyslu, že tady máme pokračovat ve vztahu s Mexikem, pokud jde o analýzu těch dalších možností. Snažíme se tedy co možná nejefektivněji sledovat ty celkové cíle i konkrétní cíle. Jde o to, abychom tedy dosáhli cílů, které byly stanoveny v jednotlivých odvětvích mm, pro, možný, pro možnou dohodu. Díky tomu obě strany získají poměrně přesnou představu o tom, kde se ta druhá strana nachází a může to eh, celý proces vylepšit a urychlit. Já si myslím, že je to zároveň určitá výzva, protože je to poprvé, kdy uvažujeme o modernizaci nebo vylepšení stávající dohody o volném obchodu. Domníváme se, že to dobrá příležitost eh, pro to, abychom se tedy poučili z této práce, abychom využili těchto výsledků Eh, jedním faktorem je dobré fungování stávající smlouvy, zároveň jsou tu určité mezery a eh, možnosti zlepšení, pokud eh, tedy to srovnáme s dohodami z Peru nebo z Kolumbií. Kromě toho, tu jsou velké nedostatky ve srovnání s tím, na čem jsme se domluvili s Kanadou a ve srovnání s TTIP, e to znamená se Spojenými státy. A kromě toho jsou tu povzbuzující politické signály vycházející eh, z Mexika v tom smyslu, že tu jsou dostatečně eh, eh, ambiciozní cíle a to je dobře. To znamená, že na závěr bych rád řekl, pane předsedo, že se těšíme na spolupráci s Mexikem na všech těchto otázkách a budeme vás i nadále informovat o pokroku s tou analýzou, jak tedy pokračuje práce na eh, té stávající eh, dohodě, ale také na té eventuální modernizaci dohody o volném obchodu. A budeme vás informovat o, i o všech dalších relevantních aspektech, eh, a jakmile postoupíme eh, v tom procesu modernizace. Eh, pane velvyslanče, dříve než vám opět předám slovo, dovolím si sám říci pár slov. Za prvé, dovolte mě, abych řekl, že má velký smysl, abych, abychom zjistili, jestli by bylo dobré modernizovat dohodu mezi Evropskou unii a Mexikem. Vyjednáváme se Spojenými státy, s Kanadou, vy také patříte do nafty, to znamená, že se domnívám, že by tady měla být, mělo dojít k určité harmonizaci mezi dohodami, o kterých vyjednáváme s dalšími členy nafty. Dohoda eh, s Evropskou unii eh, možná eh, tedy v tuto chvíli není tak ambiciozní a proto eh, tedy doufám, že to, ta analýza, kterou provází komise, přinese pozitivní výsledky. Nicméně nesmíme zapomínat na úkoly, které před Mexikem stojí. Nová generace dohod eh, o volném obchodu je velmi ambiciozní. Týká se to zboží, služeb, veřejných zakázek, duševního vlastnictví. To znamená, že jsou to záležitosti, které jsou velmi ambiciozní, velmi náročné a je tu také celá řada záležitostí, které spadají do AKY eh, eh, dohod o obchodu, například rozvojové záležitosti nebo pracovně právní standardy, ekologické standardy a příslušné doložky. Tradičně byl Mexiko proti tomu, aby se pracovně právní doložky dostávaly do obchodních dohod. A proto bych se rád zeptal, jestli, eh, komis, jestli Mexiko tedy eh, nyní eh, může čelit takové výzvě. Já vím, že tu je ta sekundární dohoda v rámci eh, nafty, ale já si myslím, že takováto dohoda by mohla být ještě náročnější. A druhá věc, geografická vyjednávání. Americké země jsou většinou velmi nepřátelsky eh, naladěné, pokud jde o geografická označení u zemědělských produktů, zemědělská označení zemědělských produktů a proto uh, bych se rád zeptal, jestli i této výzvě je Mexiko schopno dostat, anebo veřejné zakázky. Eh, podobně jako Kanada nebo Spojené státy eh, nebo Evropská unie, i vy tento problém řešíte a eh, samozřejmě, že ty veřejné zakázky mají několik úrovní. Na regionální úrovni probíhají veřejné zakázky, na národní úrovni a tak dále. Eh, já se tedy ptám, jestli by recipročně bylo možné mm, se v této záležitosti posunout. Samozřejmě, že by to bylo reciproční, protože nechceme po Mexiku něco, co bychom sami nebyli ochotni nabídnout. V každém případě si myslím, že to bude pro eh, Mexiko eh, velmi náročné. Mexiko si je samozřejmě vědoma, vědomo těch výzev a já bych se vás rád zeptala, jestli jste ochotni eh, se do toho pustit. Máte slovo. Bohužel nemáme mnoho času, to znamená, že budete mít k dispozici 10 minut, pane velvyslanče. Vamos prender Eh, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Mm, za těch deset minut toho moc nestihnu, a dovolíte, za těch deset minut bych rád dal slovo panu ministrovi Monostincovi, eh, protože některé z vašich otázek jsou velmi technické. Pardon, je to ministrině. A první komentář. Máme trochu rozdíl co se týče eh, reflexe, kdo co navrhl, jestli komise nebo my, ale to není důležité, teď důležité je, že jsme v pozitivních jednáních a s dobrými úmysly. Zaznělo tu celá řada otázek, já tady začnu těmi obecnými a pak předám slovo paní ministrini. Eh, zaznělo tu často, jak se dodržují lidská práva v Mexiku. Musím tedy zaprvé říci, že Mexiko v posledních 20 letech vstoupilo do procesu velice hluboké transformace v demokratizaci země velice rychle, významně trvalé udržitelně, abychom opravdu měli demokratický stát s demokratickou společností. To Mexiko teď má. Jsme demokratickou společností vysoce stabilizovanou. V oblasti lidských práv to bylo totéž. Ne mm, není možné modernizovat demokratických stát, kdyby se nezakládal na absolutním respektování lidských práv Mexičanů. A v tomto ohledu, když se podíváte na všechny reformy, o kterých jsme hovořili, eh, pracovního práva, telekomunikace a tak dále, eh, jednou z jedním z nejvýznamnějších motivů, které eh, řídili celý tento proces, bylo samozřejmě respektování lidských práv, sociálních, hospodářských i politických i kulturních. Nejdůležitější pro nás je dosáhnout vysoké životní úrovně pro Mexičany a ruku v ruce s tím, protože to je jediný způsob, jak můžeme pokračovat v růstu a v rozvoji, když se budeme zakládat na existenci právního státu, který bude plně zaručovat dodržování lidských práv. S Evropskou unii jsme rozvíjeli naše vztahy velice zajímavým způsobem, zejména v oblasti lidských práv. Bylo to v pondělí a v úterý tohoto týdne, kdy jsme měli čtvrtou bilaterální schůzku, byla to konzultativní schůzka mezi Mexikem a Evropskou unii v oblasti lidských práv. Už deset let, kdy jsme zahájili spolupráci EU a Mexika v tomto tématu, to byla spolupráce, která se soustředila na finanční a hospodářské sdílené pomoci a zveřejňování publikací o dodržování lidských práv. Dialog, který teď má Mexiko a Evropská unie v této oblasti, se vyznačuje dnes nejenom mm, tou nejvyšší kvalitou, ale to nejdůležitější, pane předsede, je, že je to jako naprosto otevřený dialog, naprosto transparentní dialog a naprosto horizontální bilaterální dialog, kde obě strany, jak Evropská unie, tak Mexiko, sdílíme velice, velice upřímným způsobem výzvy, kterým obě strany čelí v této oblasti. A za druhé, již pracujeme na schématech bilaterální spolupráce, která nám umožní vyřídit naše respektivní problémy a vyřešit naše respektivní problémy. Evropská unie může substančně pomoci zlepšení situace lidských práv v Mexiku. Samozřejmě procházíme významnými výzvami a Mexiko může také přispět Evropské unii k realizaci jiných komplexních cílů z evropské perspektivy na jejím vlastním území. E, to všechno je doprovázeno sofistikou a vysokou kvalitou při jednání na obou stranách. Je to zejména e, z aspektu mezinárodního rozvoje lidských práv. V této oblasti existuje úroveň společností, združení obě, obou stran nebývalým způsobem a obě strany navzájem sdílíme naše kapacity lepšího rozvoje, roz, vývoje, ne, lepšího rozvoje lidských práv na globální úrovni. Za prvé, Mexiko je uh, globálně odpovědným aktérem. A teď bych zareagoval na paní poslankyni, která se mě ptala na elity a na mexickou společnost, co se týče dohody mezi Mexikem a Evropskou unii. Je skutečností, pane předsedo, že obtížně Evropská unie může najít jinou zemi, takových charakteristik, jako je Mexiko, vyzrálá za mě rozměr Mexika Eh, kulturní možnosti spolupráce, sdílení hodnot, sdílení vizí. Jsme demokratickými národy, jsme národy věřícími v lidská práva, věřícími v svobodu a podporujeme svobodu. A to nás dovedlo k tomu, že pro Mexiko je nejpřiro, jeho nejpřirozenějším partnerem z jakéhokoliv ohledu, ať už je to z geografické či jiné příčiny je právě Evropská unie. Ano, ev- mexická společnost, mexické instituce stojí za tímto obchodním vyjednáváním. Co se týče nafty, ATT, AP, Vyjednávání o TTAP se musí také soustředit na to, zda zájmy Kanady a Mexika se musí nahlížet z následující perspektivy. Jedním z nejdůležitějších výsledků nafty je stupeň ekonomické integrace Severní Ameriky. Máme tady hospodářské sektory a průmyslové eh, sektory v Severní Americe, které jsou kompletně integrované. To, o čem se vyjednávání mezi Kanadou, Spojenými státy, Evropskou unii a Mexickem, Mexikem naprosto přirozeným způsobem, samozřejmě se týká všech oblastí. To neznamená, že Mexiko by se chtělo stát význam, tou nejdůležitější součástí e, této spolupráce a, ale na druhé straně je třeba uvědomit si, že my jsme velice významným obchodním partnerem s USA. Když se podíváme na velký rozdíl, který existoval před 20 lety mezi dvěma státy, odpověď je teď velice pozitivní. Musíme si uvědomit, že nafta nebyla pouze dohodou eh, liberalizace obchodu v Jižní Americe, ale je to dohoda, která byla velikým podnětem pro další rozvoj obchodního sektoru v Mexiku, protože nám dala povinnost modernizovat eh, just, obraz justice, pracovního práva a proto došlo k velkému rozvoji hospodářství na základě této dohody. Ale samozřejmě Mexiko trpělo také tímto otevřením, protože naše firmy nebyly zvyklé operovat v této oblasti otevřeného obchodu, ale po 20 letech jsme dosáhli mimořádně pozitivního výsledku. Obchod Mexiku se zvýšil o 50 tisíc. Bohužel neslyšíme pana předsedu, děkuji. Mexický obchod se za 20 let, od té doby, co jsme podepsali naftu, to bylo 50 milionů dolarů, to navýšení. O 20, pardon, na začátku to bylo 50 milionů dolarů, ale po 20 letech jsme dosáhli výše 800 bilionů dolarů a 85% jsou rukodělné výrobky. Bohužel uplývá nám čas. Promiňte, promiňte. Uh, už končím a dám slovo paní ministrině, aby za dvě minuty odpověděla na některé otázky poslanců. Paní ministrině, máte slovo. Paní ministrině, máte slovo. Děkuji mnohokrát za tuto příležitost, že tady mohu s vámi být a hovořit o mé zemi. Skutečně se nacházíme eh, v procesu eh, zkoumání, jak bychom mohli zlepšit spolupráci mezi EU a Mexikem v konkrétních krocích. Již jsme měli čtyři schůzky a v současné době pracujeme na no, závěreč, na zprávě která to bude hodnotit. Veškerá témata jsou na stole. Vešk- diskuse probíhá o všech tématech a v okamžiku, kdy jsme zahájili proces, kdy zahájíme proces oficiálních vyjednávání, rozhodneme o tom, o jakých doložkách se bude jednat. Čili nyní nemůžeme naprosto detailně odpovědět na téma eh, trvale udrženého rozvoje. Ale jaké budou doložky to bude předmětem konkrétních oficiálních vyjednávání na základě mm, konkrétních údajů e, o Evropské unii i Mexika. My v Mexiku máme smlouvy s 16 státy Evropské unie na bilaterální úrovni. Už tady máme e, ten mechanismus ochrany investic. A samozřejmě o tom budeme diskutovat na úrovni Evropské a Mexika, abychom tady měli zcela jasně ochranný mechanismus pro investice abychom tady také měli arbitráž, která by mohla Eh, rozhodovat o eventuálním porušení eh, těchto zásad v oblasti investic. Co se týče nafta, vyjednávání s ní to bylo pro nás velice důležité. Před 20 lety eh, jsme si vůbec nedokázali představit, že Mexiko by mohla dosáhnout takového rozměru výměny obchodu mezi USA a Kanadou. Za 20 let se nesmírně změnila situace v Mexiku, tak jak na to upozornil pan velvyslanec. Máme stabilitu makroekonomického systému a to, oč usilujeme nyní, je e, zvyšovat e, konkurenceschopnost a produktivitu a to poskytne příležitost Mexičanům mít práci a problémy Eh, porušování lidských práv budou moci být vyřešeny, jakmile všichni Mexičané budou mít práci, budou mít lepší úroveň příjmu, dojde-li k lepšímu přerozdělování prostředků v Mexiku. A to, na co se odkázal pan předseda Moreira, ano, e, jsme ochotně otevřeni diskutovat o nových tématech. Máme smlouvy s 24 státy. Po uzavření smlouvy NAFTA, to znamená smlouvy se Severní Amerikou, jsme uzavírali smlouvy se zeměmi z celých světí. To znamená, jsme otevření všem tématům, jsme ochotni zasednout za společný stůl a definovat co nejlepší aspekty této této dohody, protože chceme mít situaci win-win. It's a win-win situation. Thank you very much, Je to tady situace win-win. Děkuji vám, pane velvyslanče, děkuji vám, paní ministrině, za vaše projevy, za veškerou diskuzi a my se nyní dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu a to je hlasování. Takže vám dám minutu, abyste se připravili, abyste si připravili kartičky, hlasovací seznamy. Jedná se toliko o tři body. Za prvé musíme schválit dohodu mezi dvěma legislativními orgány, která se týká režimu licencí pro dovoz dřeva do Evropského společenství. Spravodajem byl a je Julio Winkler. Je to závěrečné hlasování a já ho tímto zahajuji. Hlasování končí. A je to jednomyslně schváleno. Je to přijato jednomyslně. To znamená, že panu zpravodaji blahopřejeme. No a další hlasování se týká změny nařízení. Opět je to tedy dohoda mezi parlamentem a radou. Opět je to závěrečné hlasování a já tedy e, toto hlasování zahajuji. A nyní ho končím. 22 pro, nikdo nebyl proti, tři poslanci se zdrželi, to znamená, že je to přijato valnou většinou. Tímto blahopřejeme panu Christoferovi Fialnerovi a dostáváme se k bodu číslo 16, což jsou eh, obchodní preference ve vztahu s Ukrajinou. Spravodajem eh, je pan Zalesky. Zalesky. Děkuji, pane předsedo. Pozměňovací návrh se bude týkat také lidských práv. A rád bych vás informoval o tom, že zítra ukrajinská vláda eh, podepíše politickou část dohody, kde se tady sama zaváže, že bude zajišťovat standardy v oblasti lidských práv. Já si myslím, že e, to naplní veškerá naše očekávání v tomto ohledu a proto bych tedy e, doporučila, abychom nepodpořili tento pozměňovací návrh. Uvidíme, Eh, jestli to tedy bude odpovídat přání poslanců. Pojďme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. Nyní 3. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, chcete to zkontrolovat dobře, takže pozměňovací na, eh, Pozměňovací návrh 2. E, zahajuji hlasování. Je to zamítnuto. A nyní tedy pozměňovací návrh 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. A nyní tedy návrh komise ve stávajícím znění. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasování končí. A bylo to přijato. 22 hlasů pro, dva proti a jeden poslanec nebo poslankyně se zdrželi. Nyní eh, návrh legislativního usnesení zahajuje elektronické hlasování. Hlasování končí. Výsledky jsou stejné, to znamená 22 hlasů pro, 2 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme panu zpravodaji. To je konec našeho dnešního hlasování. O těchto aktech budeme hlasovat na dubnovém plenárním zasedání ve Štrasburku. A nyní tedy eh, bod číslo 17. Prosím ty, kteří odcházejí, aby tak učinili co možná nejrychleji a ostatní prosím, aby se posadili. Pane předsedo, mám procedurální připomínku, pokud mohu. Ano, je to obecná procedurální připomínka, dobře. Já e, mám pocit, že moje politická skupina byla ostře kritizována e, za přístup e, v tomto, k tomuto výboru a já sem přijdu a vidím, že moje jmenovka tedy byla jinde. Eh, já eh, tady nechci být ošklivý, eh, ale nevím, jestli je to tady v pořádku nebo ne. To myslíte, to určitě byla konspirace vůči vaší politické skupině. Celá určitě, dobře, tak jsme si to poznamenali. Okay, move on. <laughs> Item 17. Přistupujeme k bodu číslo 17, současný stav dohod o hospodářském partnerství. EPAS obvykle se používá tato zkratka. Jak víte, my jsme schválili eh, nařízení, takzvané o přístupu na trh, kde se stanovil termín pro uzavření jednání eh, se skupinou zemí AKP, pokud jde o nahrazení eh, eh, současných obchodních preferencí obchodními dohodami. A termín je 1. října 2014. A my už se blížíme ke konci tohoto parlamentního období a proto je třeba, abychom věděli, jak si věci mají. A určitě eh, Sandra Alína je nejlépe informovaná a nejlépe nás může informovat. Ona totiž se s tím pravidelně zabývá. Děkuji, děkuji za toto milé uvedení. Ano, současný stav a určitý i přehled. V zásadě musíme hovořit o realizaci, implementaci, ale také o vyjednávání, protože to je spojené. Pokud jde o naléhavé záležitosti jednání, pak eh, sejdeme se eh, se našimi partnery EAS eh, e, e C budeme se snažit dohodnout několik věcí, které nás ještě dělí od toho, abychom dosáhli dohody. Eh, ze sedmi jsou to tři velké, eh, to je MFM doložka exportní den, denně a tomu, čemu se říká v žargonu eh, ne, do, doložka neprovodění, což je z kotonu číslo 96. A v zásadě politický dopad je omezen. Pokud je o sedek, pak uh, před summitem mezi Evropou a Afrikou se znovu pokosíme EPA eh, e dohodnout a pak je tady věc jiného rázu. A řekl bych, že exportní cla jsou asi nejdůležitější spolu s některými dalšími otázkami spojenými s pojistkami. Pokud můžeme vidět, pak eh, jsou tady další prvky, například eh, přístup na trh a zejména zemědělství, náš přístup na, na trh Jižní Afriky a naopak přístup Jižní Afriky k nám. Já se omlouvám, že jmenuji konkrétní zemi, ale pak je nám to asi všem jasnější. Myslím si, že tohle to už se dostává do docela dobré fáze, proto si myslím, že můžeme nadále pracovat naplněně s optimismem a k něco se určitě stane. To jsou dva regiony, kde opravdu probíhají probíhají jednání, která by eventuálně mohla mít dopad na to, co bylo právě zmíněno. Nebudu vás nudit s ostatními jednáními, protože ty jsou momentálně ve stavu eh, určitého spánku s centrální Afrikou, ze střední Afrikou momentálně není žádná konkrétní potřeba nebo Eh, kom, komplexní dohoda s východní a jižní částí Afrikou, to také je teď trošičku u ledu. Když jsem hovořila o tom, jak jsme na tom byli v roce 2009, na začátku volebního období eh, tohoto parlamentu, pak jsem vám byla velice vděčná. Byla jsem vám vděčná a měla jsem pocit, že se opravdu situace velmi změnila. Tehdy jsme ještě toho moc neměli, pokud jde o implementaci a právě v rámci tohoto volebního volebního období jsme dosáhli tří eh, velice eh, kontroverzních EPA, myslím tím eh, tu prozatímní s pacifickým regionem, to je něco podobného jako ze střední Afrikou, pak tady jsme protlačili i střední Afriku a také východní a jižní region Afriky. O tady už vlastně máme prozatímní dohodu s tímto regionem. Za to vám mnohokrát děkuji Myslím si, že se souhlasem bude možné přistoupit k implementaci. S některými už to začalo, například s regionem Tichého oceánu a východní a jižní Afriky. Řekla bych, že se situace výrazně změnila i proto, jak jste správně řekli, změnili jsme také, provedli jsme změnu toho systému vlastně. Bylo to těžké, ale měli, vycházeli jsme z vysokých morálních hodnot také. Chceme, aby probíhal biznis, abychom měli trvalý vztah s našimi partnery zeměmi AKP. A je důležité, aby to mělo solidní základ, aby se to nedalo tak snadno eh, atakovat, neřeknu od koho. Eh, Forum Kary Tady už jsem konala dvě zasedání, tři zasedání, pardon, eh, který ty věci řeší, plus se uskutečnili eh, dvě zasedání řady, čili to jde plnou parou vpřed. Teď děláme revizi a doufám, že budu schopna eh, předložit výsledky, až se zase sejdete, byť v poněkud jiném složení. Pokud jde o oblast Pacifiku, Eh, víte, jak to bylo s úspěchem PNG, to je velice důležité a mohlo by to být důležité i pro celý region, pokud by e, to ratifikovali a implementovali i jiné země. Tady bych asi skončila a raději bych odpovídala e, na vaše otázky. Ale ještě jednou vám chci poděkovat za všechno, co jste udělali. Byť někdy to byla velmi obtížná řešení, ku příkladu um, změna e, nařízení k, o přístupu na trh, protože víte, že to neskončilo jednání. Já bych chtěla vyjednat, že, vy, vyjasnit, že jednání budou vždycky pokračovat, ale v tom není problém. Otázka je, jak se tam dostat s pokračováním preferencí i po tom termínu. A myslím si, že naši partneři také mají svůj vlastní způsob, jak té věci přistupují. Ještě jednou mnohokrát děkuji. Děkuji a teď si poslechneme naše zpravodaje za tento výbor pro různé skupiny zemí AKP. Začnu od eh, pana Kaspáryho, který má na starosti ESA eh, se skupinou východu a jeho afrických států. Prosím. Vážený pane předsedo, já si myslím, že eh, to, co máme před sebou, eh, to jsme také doufali. Eh, byl bych rád, kdybychom využili rok 2014 na to, abychom dospěli k nějakému výsledku a byl bych také rád, kdyby komise, a jsem jista, jist, že se tak stane, když vidím, kdo je tu zastoupen, eh, kdo tu je za komisi, eh, kdyby tedy komise také nezaspala během léta, ale kdyby nadále vyjednávala s našimi partnery, Myslím si, že my v Evropském parlamentu jsme ukázali dobrou vůli, přispěli jsme k tomu, že byly prodlouženy eh, přechodné, přechodná období eh, a myslím si, že jak Evropská komise, tak členské státy by měly co možná nejrychleji dospět k závěru. Eh, jedna věc mi přijde líto, mám pocit, že ta záležitost nebyla považována za tu nejvyšší prioritu. Myslím si, že eh, bychom si měli eh, vzít za cíl, aby, nebo že bychom si měli přece vzít, že do konce roku 2014, v tom druhém pololetí, se v tom skutečně něco stane. Eh, Christopher tady není, ten má na starosti vlastně západní Afriku. Chtěla bych se, chtěl bych se zeptat, jaké jsou ještě nevyřešené otázky eh, v dohodě s ECOAS. Já jsem eh, slyšel určité pochybnosti, že možná trošičku moc snižujeme eh, naše ambice, že 85% liberalizace za 20 let by byla daleko menší a ambice, než okolik, nakolik bychom měli. Teď eh, pan Martin, Forum Kary, eh, Centrální Afrika a Pacifik. A tři, které už byly vlastně vyřízené. Ano, vy máte úspěch. A, eh, čili vy vlastně nakonec vy jste to už měl dát všechno jiným. Je, tady je jenom velice málo otázek, které zmínějí forum, Kerry Forum eh, revize. Tady mě zajímá na čas. Eh, Sandra říkala, že doufá, že se to bude řešit, až se sem vrátíme. To by bylo teda někdy asi v říjnu, že by se to revidovalo. A co je důležitější, je, jak um, široký plán, plán, obsah plánuje komise. Zda bude revidovat jenom způsob nebo stav implementace a stav eh, karibských ekonomik a zda liberalizace má pozitivní nebo negativní dopad na tyto země. Specifické věci, já souhlasím, že pokud je o EPAS, pak toto je opravdu velký, velký, velký úspěch. Všichni vám řeknou, že zejména z hlediska hlediska rybolovu tady se dosáhlo velkých úspěchů, ale je to úspěch určitě i pro nás, protože um, výbor pro rybolov e, a zejména Španěla e, byli velice proti této dohodě, protože to prý poškozuje rybolovné zájmy Španělů, ale ve skutečnosti se stal opak, ono to pomohlo e, podnikům, které dělají, vyrábějí konzervy s tuňákem ve Španělsku, čili ono to nepomáhá jenom jedné straně. Střední Afrika, já se k tomu myslím, tím nemusím nějak vážně vyjadřovat eh, k tomu, jak to tam vypadá. Děkuji. Teď na sadek. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisi. Jsem velice potěšen, co jste tady řekl, že se situace zlepšuje a děkuji vám také za to, že jste vždycky vůči nám tak otevřená, protože bylo určitě moc užitečné že tady jsme měli zástupce komisi takto otevřenou. Eh, já bych chtěla jenom si jednu věc objasnit. Vy jste řekla, ale nevím, jestli je to úplně tak, že zemědělství už je skoro vyřešené. To byl uh, nightmare, to byl uh, většiny vyjednávání a konkrétně jedna země, kterou se zmiňovala na této vázo. A také jste řekla, že tam byl problém s vývozními cly. Mohla byste prosím vysvětlit, o jaké daně se jedná? Zase to jsou eh, celní poplatky na zemědělská zboží nebo průmyslové zboží, která pocházejí ze zemí skupiny SADEK. Dobře, eh, ne, a myslíte, otázka je, za to prosadíme v tomto parlamentu. Na to jsem se také chtěl zeptat. Já jsem byl původním parlam, eh, spravodajem pro tyto smlouvy EPAS a proto bych byl velice rád, kdyby dohody o hospodářském partnerství byly dodělané před koncem tohoto mandátu. Děkuji a nakonec Helmut Schulz a bude to komunita společenství ve východní Africe. Děkuji, pane předsedo možná budu trochu kritičtější, pokud jde o všechny EPA, ale také pokud jde o můj region, protože se domnívám, že doposud to vypadá tak, že tu došlo k rozdělení těch regionů, se kterými uzavří, uzavíráme EPA. E, to platí pro Cariforum i jinde. To znamená, že bych rád požádal komisi, jestli by nám mohla uvést nějaký příklad, kdy všichni, part, všechny partnerské země společně uzavírají EPA a pokud ne, tak proč ne. A další EAC. Tady se nabízí otázka, co se stane s Keniou a nabíbí po prvním eh, říjnu. To znamená, že my to můžeme eh, doplnit tedy eh, jak s tím, otázka zní, jak s tím bude nakládat nový parlament, jak přistoupí k, na, k šanci Namibie mít vývozní Eh, daně a kromě toho bych se rád zeptal, jak to vypadá s Keniou. jestli eh, Kenia má možnost tedy eh, se připojit k EPA pro EAC. Davide, hlásil jste se o slovo. Já nechci odporovat, pokud jde o Cariforum my jsme o tom eh, diskutovali již mnohokrát, ale já to hodnotím tak, že hlavním eh, výdobytkem nebo hlavním úspěchem, pokud jde o EPA Cariforum, je to, že všechny ty země se podařilo spojit. Já si myslím, že je to velmi dobrý příklad eh, toho, jak je možno postupovat, jak je možno uzavírat EPA, spolupráce je, byla skvělá, samozřejmě, že nikdy to není perfektní, ale přesto to bylo dobré. Eh, to znamená, že eh, jsme se ptali, eh, jestli tady ty země nejsou rozdělovány například v Africe, ale já si právě myslím, že to Cariforum bylo dobrým příkladem integrace. Děkuji. Chce se ještě někdo další vyjádřit? Kromě zpravodajů. Ještě Helmut Schulz? Ne, dobře. Já jsem eh, řekl s výjimkou Carifora, to znamená, že jsem uznal, že právě to Cariforum se vydařilo, ale os- v ostatních případech ne. Dobře, eh, Protože jsme na konci legislativního období, tak si dovolím jako předseda výboru souhlasit s komisí v tom, že ten vývoj je možno hodnotit velmi pozitivně a to především, pokud to srovnáme se situací, kterou jsme měli v roce 2008. Já ty dohody EPA podporuji eh, eh, z několika důvodů. Za prvé eh, jde o harmonizaci situace s VTO. My tady máme zatím preference Eh, které jdou za, eh, nebo které eh, platí i po té lhůtě, která byla původně stanovena. Kromě toho chceme podpořit regionální integraci států AKP. Většinou je to tak, že většina těchto dohod byla zamýšlena tak, aby to byly interregionální dohody aby to nebyla pouze dohoda s jednou zemí EKP, AKP. A kromě toho je to nový přístup k zemím AKP namísto pasivních nástrojů obchodních preferencí jde o aktivní angažovanost v rámci jejich rozvoje právě prostřednictvím obchodu. A tento důvod vždycky eh, dodával těmto dohodám smysl. Já bych rád eh, podpořil komisi v jejich snahách a pozitivně to zhodnotil. Takže nyní má slovo eh, Sandra. Ráda bych poděkovala za nás, za všechny na straně komisy. Eh, Některé otázky byly velmi zajímavé. Pokud jde o ECOAS, tak mi dovolte, abych okamžitě reagovala. Musíte se na to podívat eh, v celkovém kontextu. Někteří lidé se mě ptali, jak eh, to tady eh, mohu konkrétně popsat na základě čísel. Já si myslím, že pokud se podíváte na tu dohodu dopodrobna, tak zjistíte, že je tam doložka, dobrá doložka o exportních daních. Zjistíte, že eh, ty vývozní daně nejsou tedy nástrojem pro eh, podporu blahobytu v těchto zemích. Mohla, by uvé, mohla bych uvést celou řadu eh, příkladů. Pokud si tak budete přát, můžeme na toto téma zorganizovat technické slyšení. Pokud jde o tuto záležitost a o skupinu SADEK, tak, bych, tak si myslím, že je důležité chápat, co se vlastně děje. Jižní Afrika byla dohodou vázána v tom smyslu, že že nemá mít vývozní sazby, že jsme tady zmrazili situaci eh, v době uzavírání té dohody. To znamená, že ten vývoj je v podstatě velmi zajímavý. My v tuto chvíli volíme velmi pružný přístup eh, ve vztahu ke všem zemím, včetně Namíbie. To znamená, že eh, všichni mají možnost tady uvalovat daně, včetně příjmů, včetně eh, průmyslového vývoje a tak dále. Vidíte, že skutečně tady není moc omezení a každá země tady má možnost uvalovat určité daně zbraně. Pokud jde o Jižní Afriku, tak bychom se rádi vyhli situaci, aby mohli eh, uvalovat daně na průmyslový vývoj, protože to je tedy věc, která, kterou jsme s nimi domluvili. A poslední věc, a bylo velmi zajímavé, že jste zmínili Namíbii. Namíbie má možná nejpružnější pravidla, eh, to znamená, že může eh, uvalovat exportní sazby v podstatě jak otázce, ale eh, v podstatě eh, tady se hraje hra za Jižní Afriku. Pokud eh, tady jmenujete Keniu nebo Namíbi a uvádíte, že v tuto chvíli jsou to země, které vzbuzují obavy, tak musím říci, že nesouhlasím. Namíbie je země, která by nedostala ani režim GSP. GSP plus je tedy eh, sporný pro všechny eh, země v Africe, protože oni ne podepíšou ty umluvy eh, a my tady toho nejsme schopni. To znamená, že my jim dáme bezcelní kvóty a jednoho dne se dočkáme toho, že budeme muset začet opět přemýšlet o tom, jestli tedy obchod by nemohl být takovým nástrojem eh, pro prosazování našich hodnot ve všech oblastech. Pokud tedy nyní upozadíme politické rozhodnutí, které mi nenáleží, tak si myslím, že v tuto chvíli Kenya Eh, je na určité křižovatce, na určitém rozcestí. Mají tu obchodní režim, eh, kde nás eh, Indie nahradila na místě nejvíš, největšího obchodního partnera. To znamená, že skutečně se musíme podívat na to, co se tu děje. Myslím si, že 3% jejich vývozu, což je v podstatě pouze zlomek, 3% vývozu je tím zasaženo. Já já si nemyslím, že je to velký problém. Proč tedy eh, mluvím o těch třech procentech? Je tu GSP, Kenya je rozvojová země, eh, samozřejmě, že většina sektorů by tím byla pokryta. Pouze zlomek by tady po, mm, by nebyl pokryt po 1. říjnu, eh, by to byla 3%. Eh, to znamená, že musíme postupovat velmi vyváženě, pokud si nahlížíme na nejrůznější situace. Například mám za to, že země jako pobřeží slonoviny má, eh, podstupuje mnohem větší riziko než Kenya. Kenya se snaží svoje, svoji obchodní politiku nově koncentrovat koncipovat. To znamená, že eh, já jsem vám řekla, že otázky, které řešíme v našich vzájemných vztazích, jsou otázky, kde máme pouze omezené možnosti. Nemyslím si, že eh, mohu předložit tomuto parlamentu eh, Eh, dohodu o ekonomickém partnerství, která by měla eh, v doložku o nevykonávání. Pokud jde o homofobii nebo další věci, tak zkrátka je to tak, že máme naše hodnoty, máme svoji obchodní politiku, eh, ale máme zároveň i hodnoty. To znamená, že já se obávám, pokud jde o určité země, ty země učinily všechno, co bylo potřeba v rámci ECOAS. Z regionálního hlediska jsme to ukončili, učinili jsme všechno, co bylo v našich celách, abychom těm zemím pomohli ale nedělám si starosti o Namíbi, to určitě ne, a pokud jde o Keniu, tak tam má ty možnosti rozhodování ve svých rukou. E, to je všechno, co jsem chtěla říct. Jsem velmi vděčná e, za obranu na adresu Carifora. E, nemyslím si, že bychom ty regiony dělili. Pokud cestujete po Africe, tak pokud budete cestovat po Africe, tak zjistíte, že Oni přemýšlí o interregionálním obchodu i na základě jiných názor, nástrojů a myslím si, že právě EPA by k tomu mohli přispět. Uvedu vám jeden případ, který je skutečným motorem a to jsou ty společné vnější cla. Já si myslím, že e, právě proto musíme e, zavést EPA. E, zeptejte se na to komise, zeptejte se na ECOAS. To v podstatě je věc, která je jako region spojuje. Možná, eh, že EAC eh, e mm, je, eh, to tomu tak není, protože to už je bez tak velmi silný region. V každém případě do toho můžeme vnášet dynamiku, ale nemůžeme si přát, aby ta dynamika, aby ten vývoj byl silnější, než připustí ta skutečnost, nebo než připustí ta situace v daném místě. A úplně poslední věc, pan kolega odchází pan Stady odchází. V každém případě na adresu zamědělství chci říci, že tady došlo eh, k pokroku, ano. Eh, myslím si, že jsme na tom velmi dobře a doufáme, že tuto kapitoly tady konečně uzavřeme na dalším summitu. Děkuji. Thanks to the commission for this very... Děkujeme komisi za toto vyjasnění, za tento za tyto informace o stávajícím stavu. Samozřejmě, že eh, se snažíme eh, sledovat cíle naší obchodní politiky velmi pečlivě. To je tedy konec veřejné části našeho dnešního zasedání. A poslední další bod bude projednáván neveřejně. To znamená, že já prosím všechny, kteří nemají možnost nebo právo tu zůstat, aby odešli. Další zasedání bude 1. dubna tohoto roku a bude to poslední zasedání před volební přestávkou, před koncem legislativního období.